právo o zdraví prezidenta Očalana, tak myslím, že se budeme muset tím dále zabývat, stejně jako právě kurdského lidu. Děkuji, paní Forence. Dostal jsem od socialistické frakce AENF žádosti o změny v komisích a delegacích. Tato jmenování budou v zápisu z tohoto zasedání, pokud nebudou přeloženy do, předloženy do schválení zápisu žádné námitky, tak tato jmenování budou považována za schválena. A teď, vážení kolegové, přistoupíme k hlasování. Na pořadu jednání máme rozpočet.